The president. <clears throat> Vážení kolegové, poprosím vás, abyste se usadili a abychom mohli začít. First of all, I have Nejprve mám pro vás jedno oznámení, které se týká písemného prohlášení číslo 22, které předložil Gay Mitchell, Nerd Diva, Marian Harkin, Peter Skinner a Angelika Wertmann. Týká se epilepsie. Toto prohlášení bylo podepsáno většinou poslanců Evropského parlamentu a v souladu s článkem 123 jednacího řádu. Bude toto prohlášení předáno příjemcům a zveřejněno v textech, která, které byly přijaté na dnešním zasedání a jména podepisujících budou uvedena v zápisu z dnešního jednání. Paní Wertmann, máte slovo. In the name of the European jménem evropských zastánců, no, pracovní skupiny pro zastánce eh, epilepsie, jménem všech kolegů, kteří spolu podepsali toto prohlášení, chci poděkovat těm, kteří naše písemné prohlášení 22 o epilepsii také podepsali. Děkuji za podporu. Dostali jsme celkem 440 eh, podpisů a já doufám, že Evropská komise se chopí iniciativy a pomůže více než 6 milionům osobám. Děkuji paní Fisker a panu Nučimu z administrativy za jejich podporu. Děkuji. Děkuji a blahopřeji všem eh, spolupodopisujícím. Pan Samanský se nyní hlásí o slovo. Thank you. Děkuji, dámy a pánové. Dnes na galerii máme velice významné hosty, pana Jakověce eh, ze Santiago de Compostela.